Chtěla bych začít s vysvětlením hlasování. A sice zpráva Bögeho. První jméno, které tady máme, paní Ove. Eh, tänan proua president eks raske on praegu rääkida aga já myslím, že je trošku složité teď hovořit, ale chci říci, že tento nástroj eh, pružnosti a rozhodnutí eh, v této věci to eh, je důkazem úspěšné spolupráce mezi institucemi. Ukazuje to, že instituce považují za velice potřebné pracovat s tímto programem. Pozitivní také je, že se nám podařilo Eh, najít také prostor pro ty energetické projekty a já jsem hlasovala proto, pro tuto usnesení. Hroz... Eh, Děkuji vám. Další zpráva je další zprávou pana Bergeho o plánu Evropské hospodářské obnovy. Vysvětlení hlasování, prosím. on toetasin ka seda raportit tema e, já jsem podpořila i tuto zprávu, protože e, výsledek e, dohadovacího řízení, jak víte, ten proces byl velmi komplikovaný, ale výsledek je pozitivní a je tedy možné schválit plán obnovy. Během hlasování o rozpočtu jsme také rozhodli, že 2,4 eh, miliard eur na to věnujeme. Proto jsem podpořila i tuto zprávu. Děkuji. Děkuji vám. A nyní překročíme eh, k zprávě Surian Maňka. Pan Davis. My jsme chtěli zdůraznit, že toto hlasování eh, u National Party je ovlivněno obchodními aspekty. Já jsem nikdy nežádal ani halíř za svou práci a chci říci, že vše, co jsem získal, bylo také, nebo vše, co mě ovlivňovalo, bylo vždy také vyjádřeno v prohlášení o zájmech. Transparentnost, paní předsedkyně, to bylo vždycky heslo mého politického života. A e, není dobré tady spochybňovat reputaci členů. A proč dvakrát e, nebylo včas předloženo stanovisko Toto není eh, rovný a spravedlivý přehled. Eh, můžeme očekávat, že mnoho eh, peněz z této strany bylo použito pro osobní prospěch a také pan Griffiths by měl být podroben další kontrole. Pan Fox. Paní předsedkyně, když dovolíte, tak John Dunning v 19. století poslanec, eh, ho mohu citovat, eh, rozpočet, evropský rozpočet roste, stále roste, měl by být snížen. Já jsem hlasoval proti usnesení o rozpočtu, protože překračuje eh, tu hranici 1% HDP a to je limit, který, kterého bychom neměli dosáhnout. Měli bychom si uvědomit, že každoročně Eh, utrácíme peníze, které jsou penězi daňových poplatníků. Musíme k těmto eh, penězům přistupovat odpovědně. A toto není odpovědný rozpočet. Děkuji. Dále pan Kamau. Děkuji vám, paní předsedkyně. A eh, já jsem rád, že se to ocitlo ve vašich velmi výkonných rukou. Já vám děkuji, že mi dáváte tuto možnost. Podobně jako kolegové přede mnou, také já jsem hlasoval proti rozpočtu. A velice často hovoříme o společných evropských hodnotách a solidaritě s občany. A toto je právě eh, období, kdy mnoho rodin a mnoho společenství eh, eh, zápasí s velice složitou situací finanční oblasti, mají obtíže platit své účty a to je opravdu eh, urážející, že my hlasujeme o zvýšeném rozpočtu, který vůbec nebere v úvahu složitou hospodářskou situaci. Potřebujeme zdravé finance. Musíme prokázat, že chápeme eh, problémy našich voličů. Musíme být velice opatrní, když zacházíme s penězi daňových poplatníků. Pouze tak přispějeme k růstu a pomůže to tím pádem občanům překonat složitou situaci. Proto jsem hlasoval proti a přeji vám hezké Vánoce a hodně štěstí v novém roce. Děkuji, pane Kamau. A nyní pokročíme ke zprávě o Bělorusku. Paní Adrekajna. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala pro usnesení, protože Bělorusko eh, prokazuje eh, míru zapojení do otázek, které jsou spoluprací s EU. Eh, Zatím proběhlo ovšem pouze málo změn. Nedávno jsme slyšeli od opozice, že prezident podepsal zákon, který omezuje přístup k volným eh, svobodným informacím na internetu. Eh, chceme eh, podpořit Bělorusko, chceme, aby se přiblížilo k EU, ale především je také brát v úvahu zájmy běloruských občanů. Zatím se Eh, vlastně eh, obracíme pouze na orgány. 60 eh, eur za šengenské výzum, to je příliš drahé pro drtivou většinu běloruských občanů a současně cena pro ruské občany je poloviční. A pro občany Běloruska vlastně by měl být poplatek, který pouze pokrývá náklady, to je 5 eur. Děkuji vám. Eh, byla bych velmi ráda, kdyby pan Brok a pan Saros eh, vedli svou diskusi někde jinde. Pane Broku, prosím, můžete diskutovat mimo sál? Could you please have your Prosím, abyste tyto paralelní diskuse vedli mimo sál. Prosím, mimo sál. Pane Broku, prosím, opusťte sál. Veďte paralelní diskuse mimo sál. Mr. Preda, pokud chcete učinit prohlášení eh, hlasování o Bělorusku, tak mm, eh, můžete hovořit teď. Chcete si, přejete si to? Paní předsedající, chtěl bych eh, podat vysvětlení hlasování k prvnímu návrhu pana Šulce. Nevěděl jsem o tomto návrhu předem nic. Chtěl bych je však vysvětlit, proč jsem hlasoval právě tak, jak jsem hlasoval ohledně prvního návrhu pana Šulce. Promiňte, není to možné. Myslela jsem si, že chcete hovořit k Bělorusku. Teď máme seznam řečníků k usnesení o Demokratické republice Kongo a um, opět paní Evren Kain. Můžete pronést své vysvětlení. Děkuji, paní předsedkyně. Hlasovala jsem pro eh, toto usnesení, protože situace v Kongu eh, je strašná. Desetitisíce lidí jsou zabíjeny v této zemi každý měsíc v důsledku násilí, které páchají ozbrojené jednotky. Konžské ozbrojené jednotky jsou často původci tohoto násilí v dobách, kdy používají neomezené násilí a většinou jsou oběťmi civilní eh, občané. Situace žen je strašlivá. Sexuální násilí, to je konkrétním problémem této zemi také znásilňování. To e, jsou tady také příčinou ozbrojené jednotky. Proto vítáme závazek EU v Kongu. Evropský závazek mělo by to přispět k zabrání této situaci. Podobná situace Korvandě. Policejní mise EU je zvláště důležitá, protože hlavní program tady jde o pronásledování těchto trestných činů. Abychom však dosáhli významného pokroku, potřebujeme větší angažovanost angažovanost eh, ze strany mezinárodního společenství a proto je zapotřebí dalších akcí eh, eh, přes MONUC. Dále více zdrojů by mělo být investováno také z OSN. Děkuji. A konečně pan, pan Davy. Davis. Uh, ehm, já tady bylo nějaké rozrušení před pár minutami. Paní předsedající, budeme odcházet na vánoční svátky a budeme eh, se, se zabývat tím, co budeme jíst během Vánoc. Tedy musíme také se zabývat myšlenkou toho, že v Demokratické republice Kongo mnoho lidí bude umírat ehm, ve stejném období. Téměř 5 milionů lidí bylo zabito od roku 1999 a odhaduje se, že 45 tisíc tedy to je velikost malého anglického města, 45 tisíc lidí eh, je zabíjeno každý měsíc. A my budeme slavit Vánoce a proto bychom měli o tomto přemýšlet. A eh, říkám si, jestli tito lidé v Demokratické republice Kongo mm, a my jestli eh, žijeme vůbec na stejné planetě. 20 let nebo více OSN se pokoušeli násilným způsobem nějak, nějakým způsobem přispět k stabilitě, ale jenom 20, eh, 20 tisíci vojáky. Jak je možné, abychom eh, udrželi mír 20 tisíci vojáky? Tedy musíme na pomoci OSN, aby provedli spolehlivou práci, účinnou práci a aby e, lidé, kteří zabíjejí, znásilňují děti a ženy, aby e, byli potrestáni. Musíme vážně ukončit tyto věci, tuto záležitost teď. Děkuji. Tak, to byl poslední řečník na seznamu, kterého jsem měla a můžete předložit také prohláš vysvětlení hlasování. písemně můžete uvědomit služby. Pan Positile, vidím, že ještě něco chcete říci? Uh, Paní předsedající, požádal jsem o um, vysvětlení hlasování k usnesení o um, zlepšení uh, právního uh, rámce, o přístup dokumentům pro vstup Lisabonské smlouvy v platnost, ale zdá se, že nějak um, toto neprošlo, nebo jste to neslyšela, mělo mi řečeno, že to je velice neobvyklá záležitost systému a prosím, máte tedy slovo. Děkuji. Paní předsedkyně. Jménem eh, skupiny EPP bych rád prohlásil, eh, že EPP eh, e hlasovalo proti usnesení. Ne proto, že by nebylo pro transparentnost nebo přístup k dokumentům určitě v rámci nové smlouvy, ale protože Eh, to bylo předloženo ve svém vlastním usnesení, eh, o kterém jsme vlastně nehlasovali. Je to samostatné usnesení, eh, které podle mého názoru předkládá daleko vyváženější přístup k této velice delikátní otázce. Paní předsedkyně, musíme být opatrní, když diskutujeme o otázce přístupu k dokumentům a otázce transparentnosti, abychom nešli za hranice, abychom nevystavili mm, dokumenty ehm, a postupy ehm, něčemu, co potom eh, učiní z tohoto systému systém neproveditelný. Jestliže máme zahájit eh, tajná eh, vyjednávání, máme je ukončit tato vyjednávání, pak by se mohlo stát, ale že budeme podkopávat samotnou, samotnou povahu vyjednávání. Děkuji vám. Děkuji a tím jsme ukončili záležitosti dnešního dopoledne a pak se bude pokračovat dál v 15 hodin. Děkuji.